mes chers collègues mesdames et messieurs je vous propose de prendre vos places je demande un peu de silence nous avons un ordre du jour Prosím, zachovejte klid. Eh, Máme velice plný program dnešního odpoledne a já budu dbát na to, abychom dodrželi časový harmonogram, aby ty e, přidělené sloty byly respektovány. Omlouvám se, že jsem trošičku brutální. Viděli jste pořád jednání, pokud nikdo nemá žádné připomínky, eh, tak eh, to vnímám tak, jako že jej schvalujete. Za druhé, další oznámení předsedy. Všechny oficiální jazyky jako, e, výboru TAX e, jsou dnes v plné pohotovosti, takže je do nich tlumočeno i z nich. Naše dnešní jednání výboru je otevřené veřejnosti a také je e, zveřejněno online, je k dispozici všude. A v zásadě se budeme zabývat slyšením zástupců 11 nadnárodních firm, které jsme pozvali, aby se zúčastnili dnešního veřejného slyšení a naší práce. Ještě předtím, než začneme, vzhledem k tragédii, ke které došlo před dvěma dny v Paříži, bych vás chtěl vyzvat, abychom společně uctili památku a vyjádřili soustrat s rodinám pozůstalých a také si vzpomněli na oběti obdobných tragédií, ke kterým došlo v dalších evropských zemích, ve Spojených státech a jinde ve světě. Minutu ticha. že my jsme si dnes naplánovali slyšení zástupců 11 nadnárodních firm. Všimli jste si, že jsme museli eh, vzhledem k tomu, že máme eh, čas do 20 hodin, máme 5 hodin času, Eh, tak se budeme muset eh, opravdu řídit velice striktním časovým harmonogramem. Naplánované jsou dva eh, panely. Ten první bude zahrnovat pět firem. Následně zazní otázky ze strany tří, postupně tří skupin E, poslanců, kteří e, budou zastupovat jednotlivé politické frakce a následovat bude druhý panel opět ze zástupci pěti firem. E, pravidlo je takové, že každý zástupce té které firmy bude mít příležitost k úvodnímu pětiminutovému slovu Následně každý poslanec, který je na seznamu žadatelů o slovo, bude mít příležitost dvě minuty klást otázky zástupcům podniků a oni pak budou moci eh, v následujícím čase každý během pěti minut eh, odpovědět. Toto je poslední eh, zasedání dočasné komise tak v tomto volebním období. Její závěry budou předloženy e, Evropskému parlamentu 25. listopadu ve Štrasburku příští týden a my jsme si vybrali tento termín našeho slyšení, abychom umožnili svým členům e, využít těch poznatků, které zde získají e, v, při hlasování o zprávě v příštím týdnu. Já bych chtěl také poděkovat zástupcům firem za jejich účast, která potvrzuje, že žádný hospodářský subjekt, i když se třeba může jednat o e, jedny z nejmocnějších firm na světě, si nemůže dovolit nespolupracovat s Evropským parlamentem a tato skutečnost nás těžší e, pro e, naše hosty a také pro veřejnost, která sleduje naš, e, naše zasedání zde v sále nebo přes internet, chci připomenout následující. Tento výbor byl vytvořen následně po eh, té, co vyšla na jeho aféra LuxLeaks a parlament nám dal mandát, abychom dělali šetření o možných daňových únicích, ke kterým může docházet v Evropské unii a abychom přicházeli s návrhy, jak tyto situace řešit. A my vlastně od počátku roku spolupracujeme velice těsně na těchto úkolech s Evropskou komisí a s OECD na eh, rozdíl od národních parlamentů, Evropský parlament eh, daně nevybírá, to znamená, že eh, ty daňové úniky neohrožují přímo evropský rozpočet, ale naším úkolem je bránit evropské hodnoty, je třeba také ctít základní zásady, a také lojalitu konkurence mezi podniky a národními státy. Takže transparentnost, lojalita a rovnost jsou hlavní zásady. A co se týče zdaňování zisku, tak se konkurence stala trochu mlhavou, nerovnou a nelojální. Je výhodná pro některé, pro některé skupiny, některé státy na úkor jiných. Pro nás pro naše veřejné mínění. Je ovšem toto již skončeno e, a loajální spolupráce a konkurence musí e, nahradit e, právo džungle. Takže i u danění podniků bude odteď určitá eh, hranice, kterou právě představuje LuxLeaks a eh, pod ní už nebudou věci nikdy stejné. Takže máte návrhy od eh, výboru, nejsme ani inkvizitoři, ani soudci, ani soud, jsme legislativci, takže my se snažíme detekovat špatná právní, špatné právní nástroje a špatné postupy, abychom je nahradili lepšími. Jelikož máme dnes odpoledne málo času, do dovolím si eh, doporučení. Vyhněme se tomu, abychom si tady vyprávěli nějaké pohádky eh, pro děti. Víte, že víme. My jsme se seznámili s veškerou dokumentací, kterou vydáváte, ale také s výsledky slyšení a šetření, které eh, uskutečnili národní eh, parlamenty, které také šly cestou takovýchto slyšení, jako je toto dnešní. Seznámili jsme se s řadou článků ve specializovaném tisku a byli jsme také v několika státech, v půl států Evropské unie, také ve Švýcarsku, takže se dá říct, že máme poměrně relativně e, vysokou e, úroveň informovanosti ohledně toho, jak se věci teď odehrávají. To, co nás zajímá ve vaší zkušenosti minulé a současné, je e, evropská daňová strategie a světová daňová strategie vašich jednotlivých holdingů na základě stávající strategie. A a legislativy. Takže nás by zajímalo, jak firmy, které jsou skutečně e, v prvních liniích e, svých e, jednotlivých odvětví, co je vede k tomu, aby se také snažili kreativně k daním přistupovat a jaké si myslíte, že by mělo být právní prostředí a právní rámec pro tu optimální ekonomiku 21. století. Ostatně řada z vás ví, že jsme se na vás obrátili jménem parlamentu a že se na vás také obrátila Evropská komise. Takže e, základní daňové rámce vznikly před 100 lety e, a odpovídaly tehdejší době. Dnešní svět je jiný. Nadnárodní firmy neexistovaly před 100 lety. E, digitální ekonomie rovněž ne. Jaký systém, jaká společná pravidla by měla existovat uvnitř Unie a na globální úrovni tak, aby daňová konkurence byla e, loajální a e, aby byla transparentní, aby vy jste si přišli na spravedlivý zisk a my měli možnost e, financovat veřejné služby v podmínkách daňové rovnosti. Úplně poslední doporučení, ještě než vám dám slovo. Některé z vašich podniků jsou předmětem soudního či prakticky soudního šetření v některých státech a nebo v Evropské komisi jsou tedy předmětem trestního e, šetření. Evropský parlament nechce v žádném případě ingerovat do těchto e, postupů a vy máte plné právo neodpovídat na otázky, které by byly přímo e, s těmito trestními šetřeními spojeny. Takže tolik jsem chtěl říct úvodem a teď nastoupí již první panel. Rád bych dal slovo panu Niklasu Lundbladovi který je e, ředitelem e, pro veřejnou politiku a vztahy s vládou e, skupiny Google. Máte slovo na pět minut, pane řediteli, prosím. of the thank you for me. Pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, děkuji za příležitost, abych vám na úvod řekl několik slov nyní je eh, vhodné mluvit o tom, jak fungují nadnárodní společnosti. Je to mm, od pořadu jednání mnoha zemích, jurisdikcí světa, včetně Británie, Austrálie a podobně, kde se účastníme podobných parlamentních diskusí. Google dávno prosazuje transparentnější daňový systém. E, náš předseda před více než dvěmi lety řekl, že vlády by měly otevřeně diskutovat o reformě daňového systému e, v rámci institucí jako OECD. To pokročilo za dva roky tyto diskuse. Za poslední dva roky také jsme říkali, že je dobré, aby vlády psaly pravidla a firmy je dodržovaly. Struktura našeho podniku, eh, dodržuje daňová nařízení a respektuje daňové pobídky a pravidla, v posle- která platí v posledních letech. My um, Eh, používáme stejné struktury systémy, které využívají všechny, téměř všechny nadnárodní společnosti. Máme 70 kanceláří v 40 zemích světa, máme partnery a uživatele v celém světě. V Evropě máme centrálu v Irsku, kde máme více než 5 tisíc eh, zaměstnanců, kteří obsluhují klienty v celém světě. Máme více než 14 tisíc zaměstnanců v Evropské unii. Investovali jsme miliardy do evropské infrastruktury evropských partnerů partnerství. I s těmito investicemi Google, podobně jako jiné eh, nadnárodní firmy, eh, platí většinu svých daní ve své domovské zemi. Naše, eh, naše daňová sazba byla 19,3%, což bylo 3,3 miliardy dolarů za loňský rok. 80% šlo federální vládě v USA a vládám jednotlivých amerických států. Je to proto, že Daně z příjmu podniků se platí na základě zisku, nikoli výnosu. Zisky Google souvisí s naším intelektuálním kapitálem, což jsou algoritmy, patenty a podobně, včetně eh, reklamy online. Tento, eh, toto duševní vlastnictví vlastní Google Inc. Rizika a náklady na vývoj tohoto kapitálu jsou v v jednotlivých um, zemích jako eh, Irsko. Aby mohl, um, je, je nutné tedy um, akumulovat zisky a to je důležité pro uh, Google a naši značku. V případě uh, úspěšné firmy. Minulý rok Google investoval 9,8 miliard dolarů do výzkumu a vývoje. Některé z těchto výdajů eh, jsou v, Ir, v Irsku a již před mm, desetiletí my jsme se rozhodli eh, pro Irsko vzhledem také k atraktivním daňovým sazbám. Máme strukturu, které se říká Double Irish, které využívá mnoho nadnárodních firm. Bylo to předmětem mnoha um, zpráv médií, ale nějak to neovlivňuje výši daní, které platíme v jiných evropských zemích. Takže proč um, máme struktury v různých zemích EU? Uh, Google Germany nebo Google Sweden plní dvě hlavní funkce. Jednak prodej a marketing Ehm, některé naše inzerční produkty jsou velmi složité, je třeba se scházet přímo s podniky, vysvětlovat naše produkty, aby mm, vydávali více prostředků na reklamu online. Některé tyto subjekty také dělají výzkum a vývoj. Máme více než 300 inženýrů, kteří pracují pro Google Německo a Tyto subjekty jsou objednovány standardním eh, postupem transfer pricing. Je to srovnatelné tomu, co by dělali, platili nezávislé společnosti za stejné služby. A všech, téměř všechny nadnárodní firmy takto eh, fungují. Alternativou by byla externí agentura. Je to standardní způsob, jak mm, nadnárodní firmy fungují v jednotlivých eh, jurisdikcích. Lví podíl daně z příjmu se platí v domovské zemi. Je jasné, že některá tato pravidla se mění. Irsko například e, s, e, ustupuje od toho systému Double Irish. Jsou to známky pokroku v eh, té mm, probíhající politické diskuse. Vlády budou používat daňovou politiku, aby podporovaly investice a výzkum a vývoj. Podle OECD 26 z 34 členských zemí zavedly tyto daňové pobídky a očekávají, že firmy budou dodržovat. Je mi líto, ale musíme být opravdu velmi přísní, striktní a dbát na to, abychom ten úvod měli vyvážení, tedy aby tam byla jak vaše strategie a rady do budoucna, tak jiné. Takže nyní dám slovo paní Delfín Reir za Facebook a ona je ředitelkou pro veřejnou politiku Jižní Evropy. Je vous prie de m'excuser. Yeah, it's, it's open. Monsieur le Président, Pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, děkuji, že mám příležitost zastupovat Facebook před vámi jsem eh, ředitelka pro veřejné politiky pro Jižní Evropu, sídlím v Paříži a mám na starosti eh, daňovou problematiku. Nicméně nejsem odbornice na daně, ale pokusím se tedy eh, se mm, stručně vyjádřit. Facebook je americká firma, která funguje v celém světě. Evropa je pro Facebook velmi důležitá. A já tady eh, chci prezentovat naše operace, investice a způsob, jakým přispíváme evropské ekonomice a samozřejmě naší daňovou strukturu. Cílem Facebooku je propojovat svět. Jsme podnik velmi inovující a dáváme lidem příležitost sdílet a komunikovat po celém světě. Naše služba takto eh, Eh, spojuje 1,5 miliardy lidí a mezi nimi 315 milionů Evropanů. Náš podnik vznikl v roce 2004 a už v roce 2008 jsme uspořádali operace tak, abychom mohli sloužit eh, obchodně, tedy světu, eh, efektivně, finančně efektivně a, a jednoduše. Chtěla bych připomenout, že náš podnikatelský model se eh, opírá především o prodej online reklamního prostoru. To je, to je odvětví dynamické a rostoucí a vzhledem k velikosti našeho trhu a fázi rozvoje našeho podniku. Facebook je podnik, který hodně investuje do infrastruktury i do zaměstnanců. Je to firma moderní, ale také má významný evropský dopad. Máme 14 eh, filiálek a kanceláří v Evropě a více než 1700 zaměstnanců v Evropě. Mezinárodní eh, evropské sídlo je v Dublinu eh, od roku 2009, kde pracuje více než tisíc osob, které produkují reklamní produkty pro klienty a pomáhají uživatelům Facebooku v Evropě a ve světě. Máme také centrum ukládání dát, Mezinárodní centrum ve Švédsku, které, eh, a letos jsme otevřeli výzkumné středisko pro umělou inteligenci v Paříži, máme projekční kancelář v Londýně a řadu kanceláří v Evropě, v Hamburgu, Madridu, Bruselu, eh, Varšavě, Amsterdamu a dalších městech. Facebook používají drobní podnikatelé v Evropě, developři, eh, tvůrci obsahu a zasahují čím dál více čtenářů a spotřebitelů ve světě pomocí našich služeb. Eh, tato síť eh, umožnila růst novým ekonomikám, jako třeba Bleblaka nebo Spitfire Com a podobně. V roce 2014 ehm, projekční kancelář zjistila, že ehm, hodnota Facebooku v Evropě představuje 55 miliard dolarů a ehm, generuje 503 tisíc pracovních příležitostí. Takže eh, my um, mm, eh, jaksi mm, pomáháme podnikům růst a digitalizovat a Ehm, domníváme se, že transatlantická eh, digitální komunikace a obchod je přínosný pro obě strany. My daně platíme všechny tak, jak to vyžaduje zákon tam, kde působíme, to znamená i v Evropě. Facebook se skládá z certiných společností a e, e, mateřské firmy, která sídlí v Irsku. A e, můj soused velice dobře popsal eh, eh, ten irský model. Takže máme mezinárodní kanceláře, které provádějí různé aktivity na podporu našich obchodních mezinárodních aktivit, jako monitorování konzultací u velkých firm a reklamních agentur, různé marketingové služby, další ceřinné společnosti a kanceláře, které zase třeba Eh, provozují centra pro ukládání dat eh, a, a, a pomoc a asistenci a podporu uživatelům. Daň, eh, daň z podniků. Omlouvám se, měla jste pět minut, říká pan předseda a říkám to ostatním. Věnujte možná méně času prezentaci vašich firm, my je známe. A puste se rovnou do tématu k věci, to znamená zisky, stávající situace, jak to vidíte. Dobře, děkuji vám. Dostanete slovo později, až budete odpovídat na otázky našich členů. Takže za Amazon paní Manok Monik Meš, prosím místo předsedkyně veřejné politiky pro celý svět. Děkuji, pane předsedo. My dnes eh, myslíme hodně na Francii. Jmenuji se Monique Meš a jsem místo eh, viceprezidentka pro eh, komunikační politiku a máme zde také kolegu Týšmana, který je viceprezidentem pro daňové otázky. Děkujeme za pozvání na toto veřejné slyšení. Jsme skutečně rádi, že si můžeme s vámi vyměnit názory na tuto problematiku, především co se týče projektu eh, BEPS eh, OECD. Amazon se snaží být skutečně celoevropským podnikem. Od roku 1988 pracujeme v Evropě a teď máme 35 e, tisíc zaměstnanců v 50 různých pracovištích v Evropě. Soustředujeme se na spotřebitele a na řadu malých a středních podniků. E, právě přes naše webové stránky řada z nich přeshraničně prodává. Sdílíme informace o trzích, plně podporujeme snahy v tom tomto směru konzistentnost a dodržování pravidel, jak uvnitř evropského trhu, tak mezinárodně. Když firmy uvažují o určitých investicích, tak jasnost pravidel, jejich spolehlivost a způsob implementace jsou klíčové a proto také vznikl projekt BEPS OECD, který toto podporuje a musíme říct, že se týká skutečně řady e, oblastí. Je to e, opravdu e, věc, do které se zapojila řada subjektů a my to velmi podporujeme. Je třeba na tomto koncensu stavět dál, aby ta pravidla byla implementována koordinovaným a konzistentním způsobem a myslíme si, že Unie má dobré a silné místo, aby se zhostila právě koordinátorské role a jdou tady tady o zásledující kritické kroky. Za prvé to musí skutečně Eh, zahrnovat celou řadu velkých zemí, tak jak eh, vlastně OECD se svým návrhem uvažuje. Za druhé, země by také měly eh, přijmout ta ustanovení, která se týkají rozumných pravidel ohledně zisku a dalších kroků, tak jak je OECD bude publikovat v příštím roce. Samozřejmě všechny podniky zaznamenávají ztráty především při velkých investicích a tady je zapotřebí, aby existovaly základy určité principy jak pro ztráty, tak pro zisky a e, závazný arbitrážní postup musí být také e, upraven e, pravidly a e, alokace ztrát i zisků e, je také třeba důkladně a transparentně e, pro, upravit tak, aby tady vznikla jasné prostředí jak u daňových poplatníků, tak u daňových zpráv. V tomto směru podporujeme úsilí OECD a jde o to, aby také vznikl konsensus mezi jednotlivými daňovými orgány. Jedním z cílů je samozřejmě snížit komplexnost a náklady. Chceme, aby přispět k tomu, aby eh, zdaňování bylo jednodušší, méně nákladné. Souhlasíme s, připomínkou, mm, s připomínkami řady podniků. Jde o to, aby tady vznikla eh, skutečná, eh, skutečný konsolidovaný daňový základ. Zatím nejsou všechny ty požadavky plněny a tento návrh by se měl skutečně soustředit na velké firmy, na firmy, které obecně hodně investují jako je například eh, Amazon, protože tady je třeba zohlednit tu období, kdy vznikají eh, velké ztráty eh, v prvních letech těch investic. Pak je také zapotřebí do návrhu zahrnout povinnou arbitrážní e, řízení, což by mimochodem také zabránilo dvojímu zdanění uvnitř Unie a zabránilo neférovému soupeření mezi státy. E, pro daňové poplatníky by to byla určitá jistota, což je zásadní pro dobré investiční e, klima v Evropě. Takže takovou daňovou reformu, která by přišla s jasnými transparentními pravidly. Děkujeme. Předseda, děkuji vám. A a teď změníme činnost a e, na řadě je e, pan McKinnon, e, který je z HSBC šéfem sektoru daně. Máme tady hodiny na, na stěně, takže můžete sledovat i chronometr pod nimi umístěný. Prosím. Good afternoon, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z HSBC práce a jsem rád, že mohu zde naši banku zastupovat. Chci eh, nejprve mluvit o tom, jak HSCB eh, přistupuje ke svým daňovým záležitostem. To je hlavní otázka, kterou jste nám položil. Eh, my k tomu přistupujeme tak, že musíme platit spravedlivý podíl daní v zemích, kde fungujeme. A abychom to mohli udělat, tak naše ceny na, pro transfer pricing, které interně aplikujeme, a obecná pravidla pro naše podnikání mají zajistit, aby zisky, správné zisky byly vedeny nebo vykazovány na správném místě. E, nechceme dělat příliš agresivní e, vyhýbání se daním a podobně. Další věc, která je, myslím, správná, je transparentnost. My věříme v transparentní přístup k daňovým orgánům a velice podporujeme uh, um, veřejné informace country by country um, v rámci CRD 4. Transparentnost je pro nás velmi důležitá. My jsme banka a někteří z vašich um, členů jistě budou chtít hovořit o e, takzvaném Swiss Leaks, což mm, se stalo HSBC před sedmi lety. A my bereme na vědomí, že tedy kultura a praxe v naší soukromé bance eh, byla neakceptovatelná. My mm, vítáme vývoj legislativy na celém světě a také společné standardy pro reporting automatickou výměnu informací, která eh, začne platit v příštích letech. Domnívám se, že eh, Mm, příchod transparentnosti, především pro naše klienty, bude pro nás velmi užitečný. S eh, ohledem na eh, to, že jsme soukromá banka, tak jsme eh, radikálně transformovali naše podnikání. Vidíte to na našich webových stránkách, kde je jasně vysvětleno, co jsme udělali. Chci to ale říci jasně, my jsme zásadně transformovali naši kulturu, naše praxi a udělali jsme to e, ve všech dalších e, dimenzích našeho podnikání. My, e, pokud tedy víme nebo podezříváme, že naši klienti se vyhýbají daním, tak jsou předmětem standardního procesu boje proti praní špinových peněz. Ten ukončíme vztah s klientem a informujeme příslušné orgány. Nyní se chci eh, věnovat jednotlivým bodům ze zprávy tohoto výboru ze 4.11. Jsou tři základní principy, které my jsme v HSBC tedy identifikovali. První z nich je koherence, konsistentnost. My to velice vítáme. Nebudu opakovat, co řekl můj protěžek v Amazonu. Dává to smysl, a další oblast, kterou velice podporujeme, je um, v podstatě placení daní tam, kde podnikáte. A to HSBC dělá. Dále um, velice silně podporujeme další princip, princip transparentnosti eh, ve vztahu k ehm, fiskálním orgánům, co se týče veřejných informací, ohledně toho, kde podnikáte, kde platíte daně. To všechno nám dává smysl. A také v neposlední řadě daňová transparentnost, daňovou transparentnost, která nám pomáhá v tom, aby naši klienti byli daňově transparentní. E, to společné reportingové standardy, automatická výměna informací, to je pro nás velmi důležité a to je, myslím, všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji vám. Děkuji. Pane řediteli, to, co jste řekl ohledně country by country report, to se nás zvlášť týká, to je princip aplikovaný na vaší činnost, ale ne ještě na další jiné činnosti jiných a to nepochybně bude také předmětem některých otázek našich Eh, poslanců a poslanky. Na řadě je pan Mark Hubbard z, eh, z Barclays, který je také odpovědný za oblast daní. Thank you for the invitation. Pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, děkuji za slovo. Já jsem Mark Harbert a jsem vedoucí daní v Barclays. Tuto roli zastávám už od roku 2013. Pracuji v oblasti daní již 20 let. Zajímají mě iniciativy, které zjednoduší daně přes hranice a proto jsem rád, že tady mohu být a pomoci v důležité práci, eh, které, eh, kterou děláte. Než eh, se k mm, tomu vrátím, tak chci říct několik slov o Barclays. Barclays je, mm, je globální poskytovatel finančních služeb, který působí na celém světě. Ehm, Působíme ve všech hlavních jurisdikcích ve Velké Británii, ve Spojených státech, eh, v Jižní Africe. Barclays poskytuje širokou škálu bankovních služeb, včetně malou bankovnictví, kreditních karet, investičního bankovnictví a podobně. V roce 2014 Barclays zaplatila 3,4 miliardy liber v daních eh, a více než miliarda byla v daní z příjmu naše efektivní, na, naš, e, naši daňová byla 44%. My platíme většinu daní tam, kde máme největší výnosy, v Británii, v USA, v Jižní Africe. Největší podíl daní tedy je v naší domovské zemi v Británii. PVC nedávno udělalo přehled největších podniků v Británii a Berkeley je největším plátcem daní podniků eh, za rok 2014. Za poslední tři a půl roku Barclays dělá, eh, provádí obsáhlý program interních změn, kterým se mění struktura banky radikálně. To, jak, co děláme a jak to děláme. V tomto procesu jsme zveřejnili ehm, seznam principů, které eh, řídí naše chování v oblasti daních. Tato daňové principy řídí každé mé rozhodnutí o daních a každé rozhodnutí Barclays. Takže bych je asi měl prezentovat. Tyto principy vyžadují, aby veškeré daňové plánování pro našeho klienty nebo našem účtu musí podporovat skutečnou komerční aktivitu, musí dodržovat eh, respektovanou praxi eh, vedle zákona o mm, bankách musí respektovat eh, pravidla finančních úřadů a musí eh, také zohledňovat rizika, musí být konsistentní s naším eh, účelem našeho fungování, s našimi hodnotami. A co je důležité pro parlament, asi je daňová transparentnost. Country by country reporting je velice dobrá práce. Barclays se rozhodlo, že bude za, za, za, zajde dál, než jsou požadavky CRD 4. Vedle mm, našeho, naší interní zprávy máme podrobné zprávy, mm, kde jsou mm, vysvětlení našich obratů, počtu zaměstnanců, zisku, daní, které platíme v každé jednotlivé zemi jsem pišný na to, že Barclays je lídrem v oblasti daňové transparentnosti. A jsem hrdý na to, že máme principy, které, kterým se řídí naše chování. Tématem dnešního slyšení, no, k tomu tématu, já vítám práci, kterou, která dělá OECD. Je důležité, že bude, aby existovala v důvěra veřejnosti v mezinárodní daňový systém. Také vítám eh, konzultace Evropské eh, komise, se týče CCCTV, eh, podporuji tyto snahy a kroky, které by snižovaly eh, náklady na dodržování pravidel eh, jsou obzvláště vítány. Rád si o těchto tématech povídám podrobněji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Takže po těchto úvodních vystoupeních já dám slovo čtyřem zástupcům čtyř nejpočetnějších frakcí v Evropském parlamentu. Takže v té první dávce bude Karl Balc za EPP dvě minuty. Ähm, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, dámy a pánové, že jste přišli mezi nás do výboru. Já bych si přál, aby eh, tady byl přítomen i už první, naše první rozpravy. A tady bych mohl citovat Konrada Adenaura, že každý musí mít možnost být jaksi zpětně trošičku chytřejší, než byl. Takže doufám, že toho tedy využijí. Ale je hezké, že jste tady mezi námi. Myslím, že v Evropě musí být spravedlivá daňová soutěž, daňová konkurence. Náš výbor eh, vidí kriticky, že mnohé nadnárodní firmy svoji globální činnost organizují tak, že eh, využívají daňové eh, výhody a vyhýbají se daní, přičemž malé podniky v ve srovnání s nimi platí více daní, poměrně tedy. Jak vidíte svoji výhodu konkurenční vůči malým a středním podniku? Jako manažeři, kterými jste, eh, dali byste tedy malým podnikům stejnou možnost, jako máte vy? Dále bych chtěl vědět, jak si mám představit vaše daňové plánování, jaké vnitřní oddělení, interní oddělení máte jste k tomu něco říkali, jak, která teda provádějí daňová, daňové plánování a jak vypadá hierarchie daňového plánování. Tady máme z bank dva zodpovědné, zodpovědné osoby, mm, které jsou zodpovědné za daně. Děkuji, Burgháte. Děkuji vám a za SND Peter Simon. Děkuji, pane předsedo. Ze sociálně demokratického hlediska je, myslím, vhodné říci něco um, na úvod. Eh, my jsme jako zvláštní výbor eh, tedy vzali na vědomí, že jste nepřišli na první pozvání. To považuji za nerespektování Evropského parlamentu. Hmm, toto dnešní pozvání jste, eh, jak na to jste reagovali jinak a doufám, že tomu bude tak i do budoucna. Demokratické Ehm, demokratické eh, instituce mají právo se tedy některé instituce mají nárok se bránit i trestním právním způsobem. Tom, toto právo vy nemáme, ale vězte, že využijeme jiné nástroje, abychom si vynutili respekt, který musíme mít jako vyšetřovací výbor parlamentní na evropské úrovni. Nyní velice konkrétně k mým otázkám. Otázka na Google. V roce 2012 zaplatil Google podle mé, mých informací asi 8 miliard euro licenčních poplitcích částem svého podniku v Berna na Bermudách. To měl, eh, mě částečně tedy něco bylo mm, vykázáno v Irsku. Já nepředpokládám, že na Bermudách děláte tolik výzkumy, tam máte jenom ty licence. Můžete nám to vysvětlit, jak to jde dohromady? Že na jednom konci světa eh, se dělá výzkum a licenční poplatky za to se platí úplně jinde, kde jaksi nejsou žádné daně. A ta místa, kde je skutečně tedy vyděláváte, tak eh, neplatíte daně. Podobná otázka se týká Amazonu. Jak tedy občanům vysvětlíte, že sice v mnoha zemích využíváte infrastrukturu, moderní eh, státní zprávu, ale neplatíte daně, abyste přispěli k zachování těchto systémů? Mm, zajímavé, jste řekli, že v roce 2004 jste zabráně, zaplatili více daní, eh, nebo zaplatíte více daní v Británii, Španělsku a tak dále. Jak to vypadá konkrétně? to vypadá v jiných zemích, například ve Francii, Polsku? Tam budete postupovat stejně a podobně? Děkuji, pane kolego. A za EKR eh, místo předseda Bernd Luke. Vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Moje otázka se týká zástupkyně Facebooku. Vy jste prezentovala svůj podnik, ale řekla jste málo o problémech, které tady, kterých tady chce mluvit tento výbor. Přičemž některé z nich už jsou zjevné. Mě by zajímalo konkrétně, jak se stavíte k návrhu jednotného eh, daňového základu. Změřovacího základu především tedy z eh, ohledu konsolidovaného eh, daňového základu. Vy podpořili byste podobný návrh, nebo byste to považovali za nevýhodné pro svůj, své podnikání? Abych byl konkrétnější, Chci se zeptat, eh, co se týče rozdělení daní ve, vašich, ve vaší firmě. Ve Velké Británii v roce 2014 podle médií jste zaplatili 400 tisíc liber na daních. Ale měli jste obrat 100 milionů liber. Vaše tedy podniková daň je přibližně, by měla přibližně být 100 milion. To, což dolarů, to je velká částka. Nicméně eh, to, to, to, ty zaplacené eh, daně jsou v ne, prostě v nerovném poměru vůči vašemu obratu tam. Ehm, evidentně Eh, je jasné, že velké částky tečou v, za poplatkách eh, v licencích. Proč na Kajmanské ostrovy? A jak to, jak, jak to tedy jde dohromady se spravedlivým placením daní? Děkuji za Alde Michael Teurer, který je také spolu s pravodajem. Děkuji, pane předsedo, vážené dámy a pánové. Nejprve chci říci, že na čase, aby e, jste přišli do tohoto výboru, to pozvání, které jsme e, již poslali, e, které jste nepřijali, tak bylo nerespektování parlamentu. Otázka na zástupce Google. V britské dolní sněmovně jste při slyšení, nebo jeden zástupce firmy Google řekl, že hmm, Google má pobočku na Bermudách, aby chránila duševní vlastnictví mimo USA. Může toto duševní vlastnictví být chráněno pouze na Bermudách? Proč to není v USA? Bo proč toto duševní vlastnictví není v EU? Ne se nechrání v EU? Na MSN v roce 2015 jste řekli ve Velké Británii a v Německu, že budete platit daně a proč jste se tedy, proč jste toto prohlásili? Využíváte eh, inovace, patent v, Brit- v eh, Nizozemí, Irsku, Británii, jak vysoká je daňová výhoda z toho, například za rok 2014. Máte také ceřiné společnosti v Bermudách, eh, Bahamách, Virgin Islands, Kajmanových ostrovech. Dále u té daňové optimalizace podle eh, britské dolní sněmovny nadnárodní eh, koncerny toto dělají a jaký je cíl toho, této úpravy. Jsou to eh, poradenské firmy, jsou to vaše daňová oddělení, která tato, které toto doporučují? Odkud pocházejí teda tato, tato doporučení? Děkuji. Takže nyní dám slovo našim hostům. Asi to vezmeme ve stejném pořadí. Takže prosím, pane Lundblade, některé otázky byly přímo zaměřené na vaši firmu, takže máte zase pět minut. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je potřeba vysvětlit tu situaci, protože jak tady bylo řečeno, některé věci byly předmětem diskusí Google Irsko Holding je eh, firma, která eh, má tedy sídlo v Irsku, tam je eh, registrovaná a tam má daňové sídlo pro celou Evropskou unii. A v Nizozemsku historicky ehm, byly tedy ty aktivity také ehm, daněny v Irsku a je důležité si uvědomit, že celá ta struktura eh, no, v Bermudách ne, eh, nevybírá daně, tam se eh, z toho se platí daně ve Spojených státech. Irská vláda se chystá zreformovat tento systém, aby byl transparentnější, více přehledný a předvydatelný, takže my budeme sledovat tento proces a budeme se řídit podle vývoje legislativy co se týče té struktury na Bermudách, tam se tedy platí americké daně, tedy daně Spojených států. Ještě co se týče role malých a středních podniků a jejich souvislost, daňové, daňový kontext, mnoho rychle rostoucích mikronadnárodních společností užívají stejný daňový systém jako my a většinu svých daní platí z produktů, které prodávají po celém světě a platí je v, v zemi, kde mají sídlo. Takže třeba firmy, které mají hlavní eh, eh, stan v Evropě, ale, nebo sídlo v Evropě a, prodáv, eh, a platí tady daně a prodávají e, své produkty v Ázii a jinde. Takže to je stejný systém, tedy mm, potom byla jedna otázka zaměřená na to, kde se rozhoduje o daních. Jako každá nadnárodní společnost e, přijímáme ta rozhodnutí na úrovni vedení. a vedení rozhoduje o tom, která právní struktura bude tedy přijatá a důležité je, aby byla v souladu s příslušnou legislativou. Já se domnívám, že tam byla celá řada také otázek, které jsem si zaznamenal. Ne, tak jsem to pokryl, zdá se. Takže jestli jsem vám dobře rozuměl, říká pan předseda, vy říkáte, to, takzvaný systém Double Irish se dá kombinovat s Dutch Sandwich a to vede k tomu, že se odloží, případně odbourá daň, která by se měla platit ve Spojených státech, ale nemá to vliv na daně, které by e, firma měla platit v evropské zemi. Je to tak, co jste řekl? Ano, to, ti, ty to neodbourá, pouze je odloží tam zůstává tedy povinnost, eh, eh, ta daňová povinnost tam zůstává. Takže pokud byste nám to mohl popsat možná písemně trochu detailněji, tak by nám to asi pomohlo. Děkuji. Madame Rer, po Facebook. A nyní zástupkyně Facebooku. Děkuji, pane předsedo, pokusím se tentokrát dodržet čas. Uh, takže co se týče položených otázek, omlouvám se, ten mikrofon mám trošku daleko, snad mě slyšíte. Co se týče otázek na moji adresu, tak já asi odpovím eh, na tu otázku ohledně Anglie. Pro nás pobočka v Anglii je velice důležitá, eh, prodělává eh, silný růst a zaměstnáváme tam výborné odborníky na marketing, inženýry, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a eh, velice nám záleželo na jejich náboru v tomto oboru je veliká konkurence. Můj soused zprava patří mezi podniky, které vyvolávají velikou konkurenci na trhu práce eh, v tomto oboru, který je poměrně úzký, takže proto musíme nabízet eh, náležité, eh, náležité štědré odměny těmto pracovníkům, především formou akcí. A když takto činíme a přijímáme hodně pracovníků, mm, naše, eh, na, per, naš personál v Anglii vzrostl za letošní rok o 37 nebo tedy v roce 2014. A kom, to, když, jestliže toto se skombinuje s rostoucí hodnotou akcí, tak to zvyšuje odvody, nebo tedy odpočty daňové. To je kombinovaný vliv těchto dvou jevů, takže potom skutečně odvedená daň za rok 2014 eh, za naší anglickou pobočku je relativně nízká díky těmto dvěma jevům. K druhé otázce, která se týká CCCTB, obecně podniky Proto, aby podniky mohly investovat a růst, potřebují dobrou viditelnost a stabilitu daňových pravidel. Pokud jsou daňová pravidla viditelná, interoperabilní, potom e, silně inovující podniky mohou růst. Takže z tohoto pohledu CCCTB je model zcela kompatibilní s našimi cíly ale není na nás o takových věcech rozhodovat, samozřejmě o tom rozhodují vlády. K třetí otázce, ta se týká Kajmanských ostrovů. Náš model je přesně stejný jako model Google. Máme licence eh, z vysílání ze zbytku světa eh, usídlené na Kajmanských ostrovech. A jak to vysvětluje kolega, když se firma rozrůstá na mezinárodní úrovni, je to velice běžný model, vy jste hovořili o daňové kreativitě, ale ve skutečnosti je to daňový konzervatismus používat tyto metody, protože to jsou metody, které se prostě používají proto, aby bylo možno velmi brzy, rychle rozvíjet rozvíjet mezinárodní činnost. To bylo to, co jsem se snažila vyjádřit ve svém úvodním vystoupení. Takže z toho důvodu eh, máme eh, eh, jaksi vedení pro duševní vlastnictví usídlené na Kajmanských ostrovech. A chtěla bych také říci, že ehm, ten stav Eh, našeho modelu nyní, to je ten okamžitý stav, ale on se bude samozřejmě měnit a vyvíjet z celé řady důvodů, které jsem nestihla popsat před chvílí. To znamená díky výsledkům pracovní skupiny OECD a BEPS a v důsledku eh, změn, o kterých se rozhodlo v Irsku ohledně daňového sídla společnosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Já bych si teď dovolila učinit dvě poznámky. Za prvé mě e, překvapuje, e, podobně jako pan Bunblat, i vy naznačujete, že to, e, čemu se říká e, Dub Irish s filiálkou v Irsku a v daňovém ráji, má e, dejme tomu, vliv na daně v USA, ale ne v Evropě. My jsme nepozvali dnešek Apple, ale mohli jsme to udělat. Když jsem byl ve Spojených státech, tak jsem hovořil se senátory, kteří eh, měli na slyšení pana Timku. Viděl jsem i písemné eh, zápisy a pan Timku v nich vysvětluje, že eh, využívá takzvaného systému Double Irish, Eh, aby se vyhnul placení daní v Evropě, ale zdůrazňoval přitom, že americkým daňovým orgánům nic nedluží. Já bych to ještě upřesnila, pane předsedo, skutečnost, že duševní vlastnictví je, dejme tomu, eh, na Kajmanských eh, ostrovech, co se nás týče, nemá dopad na většinu Evropské eh, unie, ale má dopad na Irsko. Ale pouze jenom na Irsko, co se týče zemí mimo Spojené státy americké. Doufám, že je to vyjasnění. Dobře, děkuji. Takže to vzniká vlastně tady problém mezi evropskými státy. To je skutečně nesmírně, nesmírně zajímavé. Eh, další eh, připomínku adresuji kolegyním a kolegům eh, jestli jsem dobře, eh, dobře pochopil, co jste eh, řekli o Facebooku, tak Facebook se domnívá, že jeho síla, jeho konkurenceschopnost je založena na samozřejmě kvalitě inženýrů, s kterými spolupracuje a konkrétně eh, na Spojeném království. To znamená, že platy, prémie, rozdělování akcí e, zájemcům se tady nabízí a snižuje to daňový základ. Zdanitelný základ. Je to opět legální a e, musíme si teda klást otázku, zda tomu tak je. Děkuji, pane předsedo, že mám ještě možnost reagovat. Toto je velice významná věc, protože tady jde o model, e, který si opravdu velice přejí mladé inovativní firmy ve Francii. A ve Francii se tato rozprava vede poměrně e, ostře, jak jste to také patrně zaslechl, zaznamenal v případě hnutí eh, holubů eh, a je to nesmírně užitečné eh, aranžma pro inovace. Je to velmi zásadní a v některých zemích Doufám, že to bude i brzy ve Francii. Je toto velice zajímavým systémem. Aniž bych chtěl teď prodlužovat debatu, pan Ben ještě jednou. Frage, bitte. Velice krátká doplňující otázka. Já jsem vám rozuměl tak, že vaše duševní vlastnictví na Kajmenských ostrovech eh, je proto, aby Facebook mohl rychle mm, reagovat flexibilně. Proč nemůže Facebook rychle a flexibilně reagovat, když, je, když by duševní vlastnictví bylo usídleno v Německu nebo ve Francii? Ještě jednou chci říct, že model, který jsme si vybrali, je modelem, který je nesmírně konzervativní eh, pro firmy, které eh, vlastně chtějí fungovat v cizině. Eh, náš podnik měl za sebou čtyři roky, když jsme se chtěli prosadit v zahraničí a tak jsme eh, šli cestou eh, jiného modelu, modelu, který umožňuje své duševní vlastnictví vložit na neutrálním území. Jak bylo vysvětleno kolegou Klasem z Google, potíž tkví v tom, že ve Spojených státech či lépe řečeno Spojené státy eh, zdaňují duševní vlastnictví všude ve světě a proto eh, jsou na firmu takto vlastně eh, vyvíjeny tlaky, aby umístili své duševní vlastnictví v neutrálním místě. Ano, vnímáme ten, tento, toto adjektivum je zvláštní a legrační vidět čtyřletého, jak se chová konzervativně. Vážený příteli, nedal jsem vám slovo. Ale tomu eh, vtipu, ten samozřejmě vnímáme. Paní Melš, eh, ještě předtím, než bude hovořit pan McKinnon. Paní Melš, prosím. Ah, pan McKinnon. Dovolte, abych hmm, se vyjádřil ke struktuře a politiky daňového dělení. Amazon eh, funguje přes um, finančního ředitele, což je standardní. Co týče politiky, tak ehm, strategii nejprve samozřejmě zajistíme, že dodržujeme stávající legislativu a budoucí anticipovanou legislativu. Eh, změny, které předpokládáme, Mm, abychom je dodrželi, jakmile budou zavedeny. E, jak těm daním přistupujeme? Většinou je to tedy um, souvisí se zákazníkem, že iniciativy jsou mm, vlastně vyvolávají zákazníci a podpora, e, je důležitá podpora růstu podniku. To je vše, všechno souvisí tedy s, s daňový, s, daňov, s prací na daních malé podniky, tak samozřejmě by měly platit stejná pravidla pro nadnárodní firmy a malé podniky. Máme stovky tisíc malých podniků, které prodávají na, eh, na našich stránkách a také platí daně a daně by měly být rovné. Abych to trošičku rozvedl, co se týče vnímání těch rozdílů, jak EU to může tedy eh, podporovat my věříme, že důležité v příštích 18 měsíců je, aby co nejvíce zemí e, se připojilo k tomu multilaterálnímu nástroji, což jsou tedy obvykle dvě země, když spolu, e, když mají daňovou bilaterální dohodu, tak teď je příležitost, aby e, více zemí se přihlásilo ke změnám velkým změnám daňových smluv. Je důležité, aby byly konsistentní podmínky, aby to bylo dobře načasováno. To je důležité pro daňové poplatníky, daňové administrátory a to bude jedna z našich hlavních priorit. Zajištění toho, aby byly rovné pracovní, aby byly rovné podmínky. Pak jsou tady otázky, které se týkají daňových sazeb a zisků my investujeme hodně v Evropě. Eh, máme více než 35 tisíc hm, zaměstnanců v regionu a nevždy máme značné zisky, především v oblasti nízkých marží. V roce 2014 jsme měli celkovou ztrátu. Naše daň souvisí se ziskem, tedy navázána na zisk, nikoli na výnosy, jak se nebo příjmy, jak se často eh, protože informuje v tisku. Abych eh, ještě dodala, my plně respektujeme práci tohoto výboru, která je velmi důležitá. Bohužel jsme nebyli eh, schopni tedy přijmout minulé eh, pozvání, vzhledem k tomu, jak jste řekl, pane předsedo, že my jsme předmětem probíhajícího vyšetřování o státní pomoci ze strany komise, to je stále otevřené. abych se vyjádřila k tomu, co řekl pan Simon a další. My jsme začátkem tohoto roku otevřeli pobočky, kde máme stránky e, tedy v Britá, e, Německu, Francii, Itálii, Španělsku. To, to rozhodnutí se plánovalo již dva roky. Bylo to rozhodnutí, e, které má lépe sloužit našim klientům, našemu podnikání. Děkuji vám proto jste pro eh, country by country reporting, protože zakládáte tedy pobočky ve všech hlavních zemích. Jsme každopádně pro country by country reporting. Um, jednáme s daňovými finančními úřady, eh, vysvětlujeme um, kontext Amazonu. Prostě bez znalosti kontextu ta data samotná jsou daleka nedostatečná. Děkuji, pan McKinnon. Uh, Především se chci omluvit za to, že jsem nepřišel minulé, bylo to velice jaksi krátká lhůta. A bylo mi ctí, že tady mohu být dnes. Padla tady řada otázek, které se skutečně zaměřily na Ehm, digitální tedy podniky. Důležité je organizovat ehm, naše daňové týmy, kontrolní funkce, aby ehm, firmy byly schopné eh, řešit daňové otázky, aby je tady mož, obtížné tady odpovědět během několika minut. Možná bych to mohl poskytnout jako follow-up, ale většina organizací musíte začít na úrovni představenstva, tam stanovíte strategie politiky a pak odpovědnost za aplikaci těchto politik musí eh, být v rámci standardního systému managementu. Pokud máte problém na představenstvu, je to obtížné, ale většina um, organizací ví, že ty, ty, je na představenstvu, že politiky jsou jasné, je na těch daňových týmech, aby rozhodli, kdo je zodpovědný, kdy e, nebo pokud se objeví problém s daněmi. To je tedy um, věc, takto se k tomu mohou vyjádřit. Pak tady byly další otázky na malé střední podniky, ale to myslím, že není relevantní pro bankovní sektor. Děkuji vám a pan Hobart. Děkuji, pane předsedo. První otázka se týkala daňového plánování, daňového oddělení a daňových eh, výhod malých a středních podniků a tak dále. Já si Nemyslím, že malé a střední podniky, podniky by měly být daněné stejně. Eh, firma jako Barclay funguje v řadě zemí a to vyvolává samozřejmě určité komplikace a eh, je třeba také mm, sledovat a zamezit dvojímu zdanění. Eh, BEPS a cíle BEPS Eh, danění tam, kde dochází k zisku a, a eh, řízení rizik. To je podstatné a to je také přístup eh, banky Barclays. A při plánování zdanění Eh, jsme eh, tedy eh, se řídíme těmito principy, které byly dohodnuty na úrovni vedení a představenstva a veškeré obchodní aktivity, které musí tedy musí být vedeny takovým způsobem, aby nepředstavovaly žádná překvapení ani pro eh, daňové orgány a eh, hierarchie v eh, této oblasti je jasně daná Eh, daňové, mm, daňová legislativa se průběžně mění a my máme na starosti, nebo já mám na starosti tedy sledovat tento vývoj. Děkuji. A nyní tedy proběhne druhé kolo zástupců dalších politických skupin. Nejprve Fabio De Masi za Evropskou levici na dvě minuty. Oasis don't look back in anger, deswegen... Říká se, eh, nebo existuje písnička Don't Look Back in Anger, takže nebudu komentovat to, že jste nepřišli na první pozvání, ale chci připomenout, že musíte říkat pravdu v tomto výboru. Můžete vyprávět dětem, svým dětem něco o Ježíškovi ale na Vánoce, ale tady musíte říkat pravdu. Chci se vás zeptat, když eh, se týče eh, vyšetřování amerického senátu, kde bylo 40 milionů dolarů mm, dáno za daňovou strategii, kterou zaplatil třetí, zaplatila třetí strana za to, abyste snížili daně. Já se chci zeptat všech panelistů, pokud neodpovíte, předpokládám, že odpovídáte ano. Zda jste tedy někdy třetí straně eh, v souvislosti s úspory rami na daních zaplatili peníze mohly to být eh, FO nebo lucemburské daňová zpráva nebo jakákoliv finanční zpráva eh, eh, jinde. Pokud neodpovíte, tak já předpokládám, že jste to, dělá, už jste to dělali. Dále chci říkat, že jsem napsal dopis na Comfort bývalého tedy vedoucího daník, který řekl, že nabídl Lucembursku, aby, že vyřeší jejich daně a také to nabídl osobně pan Juncker. Nebudu se k tomu dále vyjadřovat, protože to mm, probíhá, tady probíhá šetření. Eh, můžete odpovědět po eh, eh, na tuto otázku, co se týče honorálního konsula v Dále HS BC. Vy máte velice deficitní country by country tým. Kolik máte poboček na celém světě? Kolik z nich jsou jenom uh, schránky poštovník bez jakéhokoliv uh, působení v dané zemi? Děkuji vám. Děkuji. Za zelené Sven Gigold, dvě minuty. Mm. Äh, Nejprve po té, co jsme se dozvěděli dneska, že HSBC a Barclays eh, s veřejným country by country reporting tak eh, velice souhlasí, tak bych nyní slyšela od Google, Facebook a Amazonu, zda tedy dnes mm, se mohou zavázat v budoucnu také veřejně informovat o daňových záležitostech jako další kolegové jako vaši kolegové. Dále e, je důležité, e, rozhodující, abyste tady říkali pravdu. Co tedy e, jste řekli o Google a Facebooku, o využívání Eh, bermudských a kaj, eh, jaksi eh, Kajmanských ostrovech, tak to je klamání tohoto výboru. Samozřejmě, že to mělo dopad na evropské daňové poplatníky, když převedením zisků jste zajistili to, že ani v USA nebudete zdaněni. Jenom využitím těchto těchto firm můžete dělat daňový dumping v Evropě. Co k tomu chcete říci? Za druhé, od Google by mě zajímalo, proč sice e, říkáte, že, eh, e, sice, že máte firmu na Bermudách a na vlastních stránkách eh, máte 70 e, poboček uvedených, ale o Bermudách ani zmínka. Od HSBC bych chtěl vědět, jak je možné, že 21% čistých zisků jsou v Hongkongu, kde, což je daňová oáza, a proč kromě toho polovinu svých celkových zisků eh, v oblasti jadrného bankovnictví a wealth managementu, tedy v Hongkongu, vykazujete. Jak to, že je vaše podnikání tam tak ziskové? Dále od Facebooku máte eh, také pobočku v Lucembursku, Nizozemí a Švýcarsku a pokud ano, proč? Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji a za EFDD Marko Zany. Děkuji vám, pane předsedo. Já tady všímám eh, vůle, dobré vůle zástupce eh, banky podpořit eh, princip země od země, zprávy jednotlivých zemích, eh, jednotlivými zeměmi vypracovaný a to si myslím, že by bylo dobré eh, gesto a eh, že by tak skutečně vznikly spontánně tyto zprávy. Banka HSBC byla součástí skandálu v roce 2008-2009 eh, vy jste pomáhali eh, klientům vyhnout se platbě daní. Mě by zajímalo, jaké konkrétní kroky jste učinili, abyste se vyhnuli takovémuto postupu do budoucna. A eh, otázka oběma zástupcům bank. Finanční finanční subjekty dávají přednost tomu, aby eh, jejich eh, společné eh, účty byly vedeny v zemích, jako je Lucembursko. A co se týče Facebooku a Amazon, tak bych rád, aby oba zástupci lépe ještě upřesnili to, co tady říkali o stock options, aby snížili daňovou zátěž a zástupkyně Facebooku řekla, že použitý model Prostě zajímalo by mě jinými slovy, proč nejsou zdaňovány zisky vašich služeb, vašich produktů. A úplně poslední otázka, je to spíš návrh, Nemohli bychom najít nějaké alternativní metody eh, zdaňování, abychom eh, se eh, pokusili problém řešit. Pan Bernard Mono je další. Dámy a pánové, já skutečně nevím, za, zda vám poděkovat za vaši e, přítomnost. E, my jsme na vás vytáhli byč a proto jste tady. My nejsme žádní hlupáci v tomto parlamentu. Teď už se hlasovalo o zprávě v tomto výboru a e, vy vlastně také jste součástí konce této hry na kočku a myš. Vy e, jste se spíš snažili e, lobovat u Evropské komise, než dobrovolně spolupracoval. V minulosti vaše firmy poukázaly na to, že nemáte žádné morální zábrany, podobně jako Starbucks a Fiat, které byly odsouzeny Evropskou komisí. HSBC eh, je eh, v tolika různých eh, situacích obviněna, ať už se jedná o praní špinavých peněz, podporování mexických gangů obchodujících s drogami. My jsme viděli, jak se pak ty věci o, promítají do konkrétních různých činů konce minulého týdne v Francii. Jsou tady různé spožďování pladeb. Eh, Facebook a eh, Google zrevolucionovali eh, současnost všech, nicméně je to vlastně neustále sledování, obchoduje se tady se soukromými údaji těch spotřebitelů. Vy vlastně neplatíte za to, že můžete obchodovat s těmito, nepřímo s těmito údaji a je tady vlastně pouze jedna úzká skupina vyvolených vyvolených, eh, vyvolených miliardů soukromé zájem nad veřejným zájmem. To je eh, samozřejmě ultraliberální přístup, včetně eh, Evropské unie. Já mám jednoduchý dotaz. Pokud bychom tedy chtěli se nějak zhostit svých E, povinností. E, můžete se, e, při, můžete se zavázat, že budete spolupracovat s komisí a členskými státy, pokud chcete odčinit své viny. Předseda, děkuji, takže ve stejném pořadí pan Lomlat jako první, Děkuji. Já bych chtěl začít eh, první otázkou se zapojením třetí strany. Když se podíváme na eh, otázky strukturování daňových záležitostí ve velkých nadnárodních eh, firm, tak je opravdu důležité mít ten institut třetích stran, které velmi dobře jsou schopny věci analyzovat, poskytovat poradenskou službu, takže je opravdu velmi dobrou praxí využívat třetích stran a my samozřejmě samozřejmě toto činíme při plněm eh, dodržování právních norem. To nebyla moje otázka, eh, říká pan poslanec. Jistě můžete používat, použi, eh, použi, používat tyto služby, ale tady jde o to, zdali platíte z těch peněz, které jste ušetřili tím, že jste neplatili daně, zdali ty peníze dáváte také částečně těmto poradcům. Já si myslím, že tady je Eh, třeba si uvědomit, že užívání eh, poradců je velmi užitečné, takže já z toho vyvozuji, že jim platíte těmi penězi, které jste ušetřili Další otázka, která tady zazněla, je také důležitá. Je to takzvaný country by country reporting, vykazování eh, země po zemi. Google a Facebook jsou velmi transparentní země. My tyto věci všechny zveřejňujeme, není to pro nás problém, ale ono se to týká i další otázky. Eh, tady jde o to, že věci jsou řešeny systémem at arm's length, a to včetně filiály, takže vy tady uvidíte to, co platíte v případě, že nějaký eh, nezávislý třetí subjekt, eh, který vám poskytoval eh, poradenské služby, se tedy své práce zhostí kvalitně. Takže Tady jde o to, aby se ty eh, daně platily ze zisku a ne z eh, objemu tržeb. Takže tyto všechny informace se ve zprávách objevují. Transparentnost je samozřejmě zásadní věc. My proti tomu nikdo nic nemáme. Ta třetí otázka, eh, poslanec vy se zavazujete, co se vás týče, dnes osobně k tomuto vykazování země po zemi. My už to děláme teď v rámci eh, těch pravidel, které máme. Ne, to ale není veřejné. Já se znovu ptám, zda se zavazujete k veřejnému vykazování země od zemi. Já si myslím, že to je spíš otázka pro legislativce v těch zemích, eh, protože v celé řadě zemí už jsou ta eh, prohlášení veřejná. Poslanec, já se vás ptám, protože vy jste přece sám zodpovědný za to, jak děláte to vykazování. My samozřejmě se skláníme před všemi pravidlemi, e, před e, těmi pravidly v těch konkrétních zemech, e, zemích. My je plně do... předseda. On, pán vám odpověděl, i když to není odpověď, kterou byste si přál, ale už jste odpověď dostal. Odpověď je tedy ne. Ale samozřejmě budete jednat v souladu s právem. A k té čtvrté otázce, já si myslím, že to se týká i toho, o čem tady hovořil ten pán, Eh, já si myslím, že takováto, eh, takovéto ohledy se nejlépe zohledňují v případě, že tady máte příslušná legislativní, eh, příslušné legislativní nástroje, takže je třeba tyto nástroje přijmout, schválit a implementovat, tlačit na ně tak, aby platili pro malé a střední podniky, velké podniky i nadnárodní. Paní Rér je další, prosím. Vy jste neodpověděl na moji další otázku ohledně Bermud. Já se omlouvám, můžete tu otázku zopakovat? Říkal jsem, že jste eh, učinil falešné prohlášení v tom smyslu, že struktura, eh, takzvaná bermudská struktura nemá eh, dopad na logiku formování daní. A to si myslím, že není pravda, protože vy jste tady prohlásil eh, něco, co není pravdou a eh, komentujte to. Já nesouhlasím s tím, co říkáte. Já říkám, že v Bermudách máme prostě eh, peníze, jedná se o odložené daně z hmotné odpovědnosti, to jsou věci, které jsou plně v rámci zákona, umožňuje nám to si ty peníze ponechat v Evropě a nadále je investovat. Takže miliardy dolarů, které investujeme například do infrastruktury, je eh, vznikla eh, tak, že vlastně došlo k odložení daní pokud, eh, na Bermudách. Pokud byste to museli převést do Ameriky, tak byste samozřejmě měli daně vyšší. Vy tím, že máte své operace v Evropě a tu bermudskou strukturu, tak se vyhýbáte vyhýbáte placení daní v té výši, která by vám náležela. Způsob, jak je generována tato finanční eh, rezerva, je ten princip at arm's length. Vy tady vlastně kritizujete určitý eh, režim, který ovšem, což je v pořádku, ale to si stanovují příslušný, eh, příslušné vlády a musí to odpovídat pravidlům OECD. Předseda to je také důvod, proč jsem se vás před chvílí ptal, zdali je e, pro vás možné nám písemně podobě předat, jaké jsou důsledky tohoto systému, abychom skutečně viděli, kdo vlastně ztrácí, kdo ztrácí a co a kolik, e, ať už se jedná o americké daňové poplatníky či evropské. K dalším otázkám. Já si myslím, že to je asi všechno, e, co se týče otázek ke mně. Paní, děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na všechny dotazy. Nejprve k těm třetím stranám. Ano, my také využíváme služeb eh, poradců Eh, poradců, a to ze stejných důvodů, jaké tady uvedl Robil, eh, což nám umožňuje eh, zajistit si, abychom v případě, že se usadíme v nějaké zemi, tak učinili v, plné, v plném sladění s místními pravidly. My máme samozřejmě daňového experta v našem hlavním sídle, ale ten nemůže mít v hlavě veškeré daňové systémy v zemích, ve kterých eh, jsme aktivní a tak se nám tento systém zdá zcela normální. A ještě k tomu vykazování od země k zemi já jsem nedostal odpověď na svoji otázku, přerušuje eh, poslanec. Moje otázka zněla jinak. Já jsem se ptal, zdali platíte ty třetí strany, eh, zdali eh, velké firmy platí ty poradce v vlastně eh, v souladu s tím, kolik se jim ty poradci, eh, kolik se jim podařilo ušetřit peněz eh, těm firmám. Já mám šestiletého syna a ten by už na tu otázku dávno odpověděl, protože je to srozumitelné. Vážený pane, já si nemyslím, že to je ten případ. Pokud dobře rozumím vaší otázce, tak se ptáte, zdali my ty peníze, že ty lidi platíme, odměňujeme podle toho, kolik se jim podaří ušetřit nám daní v žádném případě ne. Nemyslím si, že, to je, že tomu je tak. Takže k tomu vykazování země od země. Eh, ještě jednou. Eh, možná, že to bude trochu nuda, protože budu opakovat to, co už tady zaznělo. My eh, jednáme plně v souladu se všemi požadavky na transparentnost, které mohou existovat v jednotlivých zemích. Vy zveřejňujeme informace, které jsou vyžadovány eh, právními eh, eh, systémy v těch kterých zemích. Pokud tady bude systém country by country reporting napříč Evropou přijatý, tak se samozřejmě předtím skloníme a budeme to respektovat. A k otázce Kajmanských ostrovů. Vy hovoříte o e, daňovém dumpingu, takže ještě jednou my s takovouto charakteristikou nesouhlasíme a jak můj soused už vysvětlil, tady jde e, o daně, e, které jsou, dejme tomu, v určitém způsobu odkloněny od Spojených států, vůbec se netýkají většiny evropských zemí s výjimkou Irska. A co se Irska týče, tak jsme v plném souladu se stávajícími e, právními normami a budeme to také plně respektovat, pokud dojde zítra k nějakým změnám. A co se týče zemí, kde e, jsme tedy usazeni, tak například v Nizozemí máme e, kancelář, ve Švýcarsku nikoliv, v Lucembursku máme e, právní entitu a to je vlastně všechno, abych odpověděla na váš dotaz. A ještě k těm akcím, to je velice zajímavá otázka, myslím. A e, chtěla bych se na vás dívat, když vám odpovídám, ale to bohužel nemohu. Ty Akcie jsou způsobem, jak odměňovat eh, zaměstnance, včetně startupů. Je to model, který je nesmírně eh, atraktivní eh, i pro malé, velice inovativní firmy, které nemusí mít nutně možnost odměňovat finančně své zaměstnance prostřednictvím platů a tak tak činí tím, že z nich učiní akcionáře eh, té firmy. To je model, který eh, vlastně teď se hodně diskutuje v zemích, jako je například můj eh, stát Francie. Je to určitý faktor atraktivity a inovace. Myslím si, že to je opravdu velice, velice dobrá věc. Předseda, děkuji vám. Takže na řadě je pan McKinnon. Ne, omlouvám se, říká pan předseda, po každé na vás zapomenu. Pan Dishman, místo předseda. I'm sorry. I'm sorry. Já se omlouvám. Eh, co se týče těch otázek eh, country by country reporting, my eh, tento systém podporujeme, je to klíčový nástroj, Eh, pro firmy, tak aby dobře pochopili eh, firemní daňové záležitosti, takže eh, je to zároveň také, myslím, dobré pro daňové orgány. Zdali by to bylo dobré, kdyby to bylo veřejné, my se osobně domníváme, že nikoli z více důvodů. Tady to může být také zavádějící, pokud by se to neuvedlo do určitého kontextu. Dále tyto informace také po, po Eh, soustředují řadu eh, těch důvěrných informací. Eh, my tedy nejsme pro public reporting. K druhé otázce ohledně využívání konzultantů, poradců v oblasti daňové problematiky. Jistě užíváme jejich služeb, protože nemáme vlastní lidi ve všech zemích a co se týče toho, zdali ty lidi platíme, aby nám snížili daně, my je platíme za to, aby dobře chápali a porozuměli právu v těch jednotlivých zemích. Když jdete do nějakého nového státu, eh, tak eh, máte možnost eh, věci financovat prostřednictvím zadlužení a nebo kapitálu. Takže tady je více možností, ale musíte si samozřejmě uvědomit, jaké jsou důsledky výsledky těchto dvou eh, cest. A já se ptám, zdali odměňování těch poradců závisí na objemu peněz, které se vám podaří ušetřit, eh, zachránit před eh, zdaněním. Můžete mi pod svou odpověď poslat i v písemné podobě? Děkuji. A třetí otázka se týkala náhrad a zdali je to určitý nástroj, který je možno využívat pro optimalizaci daňovou. Ne, zcela jednoznačně tomu tak není. E, tady se vlastně kompenzuje prostřednictvím těch e, akcí, když si vezmete firmy jako Amazon, kde je taková kultura toho e, spoluvlastnictví, takže tam jdeme touto cestou. Předseda, děkuji vám. Eh, a teď eh, tedy opravdu už banky, pan McKinnon jako první. Thank you, Chairman. Děkuji. Já tady mám pět otázek, které mohu rychle zodpovědět. První otázka. Zda používáme konsultanty a zda mají tedy eh, inteligentní poplatky. Já jsem řekl, že ne. To je jaksi obtížná otázka, nevíte, zda ten poradce vám dá nejlepší možné, možné rady. Mohl by se jaksi příliš snažit, pokud by na tom závisela jeho odměna. Um, takže to by mohl se snažit o něco, kde by to nebylo vhodné. Takže pro mě by to nebylo zdravé a eh, Mm, ostatní eh, eh, daňoví ředitelé taky eh, to nemají rádi z podobných důvodů. Další otázka, kolik poboček máme, kolik z nich jsou jenom schránky. Mm, poboč, počet poboček budeme zveřejňovat na konci tohoto roku. Máme 800 asi. Ehm, to skleslo z počtu 1500 před 5-4 lety a cílem je to snížit ještě na 600 nebo 550 poboček do konce roku 2016 17 Nevím, co myslíte těmi schránkami, poštovními schránkami, ale my eh, děláme tak, že nevyužíváme podobné Eh, nebo žádné pobočky, abychom převáděli zisky jinam, než kde podnikáme. Ty pobočky tam jsou, protože mají eh, podnik, účel podnikat. A Druhá věc, o které vás mohu ujistit, že z postupy na protipraní špinavých peněz není možné, aby se používaly tyto pobočky, aby někdo eh, tedy používal, včetně klientů, aby se skrývali před daňovými orgány. Daňová transparentnost je pro nás eh, klíčová. A eh, placení, férové placení daní je pro nás klíčem my jsme vlastně do Evropy se dostali eh, až v posledních 20 letech, takže pro nás není eh, neobvyklé být v těch takzvaně exotických zemích, ale skutečně my tam skutečně podnikáme, máme tam firmy, poskytujeme tam lokální bankovní služby, což souvisí s tím principem spravedlivého placení daní a transparentnostní. My nepoužíváme firmy, které jsou jenom schránky, abychom eh, skrývali eh, peníze našich, našich klientů nebo se vyhýbali daním. Mm, mm, takže máte z, určitý počet zaměstnanců v každé této pobočce? Ano. My máme country by country reporting z roku 2014 a z toho je to vidět. Pokud chcete, tak já se s vámi o tom rád popovídám i hned po, následně po dnešní schůzi. 21% našich zisků v Hongkongu. To je to byl náš původní doma, domov, naše domovská firma. My jsme tam byli po druhé světové válce, máme tam obrovské, obrovské uh, tí biznis, jsme tam velkou bankou, jsme na to velice pišní. Uh, eh, když tam pojedete, podívejte se na tu budovu, je obrovská. Máme tam desetitisíce lidí, kteří pro nás pracují na Dálném východě. To je skutečný biznis a na to jsme velice pišní. Další otázka. Jaký eh, rozdíl máme tedy, no, co, co jsme změnili v privátním bankovnictví? My jsme změnili kulturu, snížili počet klientů, Eh, nápočet, který myslíme, že můžeme bezpečně zpravovat. Také jsme, eh, pokud to je možné, tedy zajistili, aby jejich záležitosti byly transparentní vůči daňovým eh, orgánům a jenom tak můžeme fungovat. Mm, proč Luxembursko pro mm, fondy je, to už jsem říkal, my bychom se přáli, abychom využili, mohli využít britské finan, struktury financování ale daňové a e, business e, záležitosti nám v tom brání. To už jsme řešili v rámci HSBC. Obávám se, že už nemám více času, abych to vysvětloval. Děkuji, takže nyní mm, přistoupíme k poslednímu kolu otázek a já dám slovo panu Ludku Niedermayerovi za EPP na dvě minuty. Děkuji. Promiňte, omlouvám se ještě, omlouvám se. Zapomněl jsem Barclays, moc se omlouvám, takže pan Habart má ještě slovo, omlouvám se. To není problém. Na mě byly adresovány dvě otázky. Lucembursko. To byla stejná otázka jako na pana McKinnese. Tam máme management fondů a otázka je stejná. My působíme v Lucembursku už řadu let, protože Lucembursko je finanční centrum v Evropě, máme tam klienty, máme tam přístup k trhům, je, to, je tam atraktivní daňový režim, který podporuje podnikání v našem oboru. A jenom bych chtěl zareagovat na to, že třeba je to důvod k odkládání daní, aby se neplatili ve Francii. To není pravda. Co se týče poradců, Barclays využívá poradce podobným způsobem, jako ostatní zástupci tady uvedli. Nevím o tom, že by se využívali poradci placeni procentem z ušetřených daní. Nevím, Mm, jestli se to dělo v minulosti, rozhodně pochybuju, že by tomu tak bylo v současné době. A jak jsem říkal, máme celou řadu daňových principů, které jsme zavedli asi před dvěma, třemi lety, eh, kdy eh, implementujeme od roku 2013 novou, novou eh, podnikovou kulturu a daňovou kulturu v naší bance. Děkuji. Takže teď se dostáváme k poslednímu kolu otázek eh, a Luděk Niedermayer máte slovo. Určitě? Dobrá. Děkuji vám, že jste přišli. Myslím, že to byla paní z Monik z Amazon, která říkala, že eh, průhlednost a předvydatelnost je důležitá a také zástupce Barclays zmínil projekty OECD BEPS, a CCCTB. Já plně chápu, že transparentnost a předvídatelnost je stěžení. Takže dovolte mi dvě otázky. Která part, pro, část projektu OECD BEPS je nejpřínosnější pro zlepšení srozumitelnosti a předvídatelnosti daňových pravidel a která vyvolávají určité pochyby. A za druhé, nejasnost a nepředvydatelnost, eh, to se netýká jenom vnitrostátních daňových zákonů, ale také rozdílů mezi různými národními legislativami a v důsledku toho projekt CCCTB, který byl před dvěma lety předložený Evropskou komisí a s podporou Evropského parlamentu, je významný krok ku předu. Takže se vás chci zeptat, co si o tom myslíte vy, o tomto projektu a jestli byste doporučili vládám, aby jej podpořili. Děkuji. Děkuji, Lučku. A nyní Eliza Ferrera za SND, která je rovněž spolu s pravodajkou. Děkuji. Já budu hovořit anglicky, abych to tu usnadnila. A v souvislosti s Googlem, eh, vy jste prohlásil, že vaše eh, příjmy jsou daněny tam, kde jsou vyrobeny, ale vy jste přesunuli 1,8 miliard Eh, autorských práv eh, a eh, jste převedli na jiné období, takže to není v souladu s tím, co jste říkal a mě by zajímalo, komu, jak si na těch Bermudách, kde vlastně to vede k, k snížení placení daní, jestli v Evropě nebo ve Spojených státech. A moc mě překvapila vaše informace, že jste zvýšili platby ve Spojených eh, státech, v, v Spojeném království, protože um, uh, vy průměrně Eh, platíte na daních zhruba stejně a když jste měli eh, obrat 200 tisíc, tak jste zaplatili na daních 4 tisíce, čili ta míra je tam stále stejná. Takže buď neplatíte daně tam, kde tvoříte ty hodnoty, anebo žádné hodnoty netvoříte ve Spojeném království. Takže taky nechápu, proč máte právní eh, subjekt, právní Eh, jednotku v Lucembursku, protože to, ne, to je centrum, kde soustředíte veškeré zisky a potom kancelář v Nizozemsku, tak jste to říkal. Takže jaká je role těchto služek, jestliže neprodukují žádnou hodnotu, a to žádnou hodnotu produkovat nemůžou, protože jsou to maličká oddělení, tak jaký je důvod existence těchto oddělení? A co se týče Barclays, nemám čas na Barclays, jenom by mě zajímalo, kolik přesně aktivit máte e, v zámořských územích a kolik to představuje procent z vašich aktivit. Děkuji. A za EPP pan Gorgios Chircos. Děkuji. Mm, pane předsedo, já mám otázky. E, mm, daňový režim vaší firmy ve Spojených státech méně nebo více přísný než daňový systém v Evropské unii, co se týče zdanění zisků? Můžete stručně porovnat? Další otázka. Abychom propagu, abyste tedy um, propagovali dlouhodobou strategii vaší korporace, tak se snažíte přesvědčit, že jste přátelský vůči spotřebitelům, uh, uživatelům a jste připraveni převzít další odpovědnost uh, a chránit soci, eh, zajišťovat sociální odpovědnost, životní, chránit životní prostředí, bojovat proti bídě a podobně. Co vám brání v tom, abyste byli přátelštější vůči daňovým poplatníkům zemí, kde koncentrujete své zisky a aktivity? Je to pro vás příliš nákladné? Je to to, že mm, si myslíte, že veřejné mínění se nestará o to, kdo kde platí daně? A nebo to jsou jiné důvody? Chcete, aby vaše podniky byly více přátelské vůči evropským daňovým poplatníkům, nebo to prostě není součástí vaší podnikové strategie? Děkuji. Děkuji a konečně za SND Evelyn Rednár. Thank you very much. Uh, one... Děkuji. Já mám otázku na pana Hamrda z Barclays. Kolik um, uh, máte poboček v zámořských teritoriích jednu otázku na Facebook, paní Rea. Již jsme se pokoušeli z mnoha stran eh, si udělat více jasno eh, mm, u vás, eh, že vaše efektivní, říká, že efektivní daňová sazba je 40%. Co tím myslíte? Co počítáte do té efektivní daňové sazby? Dále lobbying. My jsme se jsem vás několikrát ptali eh, na veřejné transparentní country by country reporting, kolik investuje eh, té do lobbingu, co se týče zaměstnanců, peněz, eh, lobbingu tedy politiků, rozhodovacích orgánů, kteří rozhodují v daňových otázkách. My jsme si, co se týče mm, konzultací BABS, tolik odpovědí, 90% tedy eh, od podniků, že mě by velice zajímal váš lobbying, eh, jak to vypadá v, této, v těchto věcech. Děkuji vám. Takže já navrhuji, že nyní změníme pořadí eh, řečníků, tak aby se to trošku vyvážilo, takže tentokrát, aspoň na něj nezapomenu, začnu panem Hobartem. Máte otázky, které se Barclays týkají, takže prosím. Děkuji. Když začnu tedy dvěmi, dvěma dotazy, eh, naše přítomnost v zámořských oblastech a dependencies, povaha našich mm, tedy hm, aktivit v těchto eh, státech, kde poskytujeme bankovní služby, investiční, eh, trustové, broker, eh, zprostředkovatelské služby v Jersey, na Jersey a podobné, to je hm, v dalších zemích. Počet poboček máme 14, v Jersey 23, Isle of Man, Guernsey 4. To, to jsou tedy hm, ta čísla, jak já je znám jsme tam dlouho přítomní, jsme velkým zaměstnavatel v těch lokalitách. Já jsem se ptala na velikost ve srovnání s skupinou, jaké, profi, jaké zisky tam deklarujete. Co se týče za roku 2014 zisk 234 eh, Genzy, 179 Isle of Man, Guernsey tady nemám. To bude jaksi pod tím Prahem, který jsme agregovali. Co se týče celkový, celé skupiny, je to tedy malý, malá část. Hmm. Nemám tady tedy eh, podrobnosti o poštu zaměstnanců, můžu, mám poslat uh, drobnosti. První otázce společného daňového základu. Myslím, že nejužitečnější aspektem BEPS je větší konsistentnost, méně rozdílů, rovné podmínky v řadě oblastí. Nejužitečnější aspekt by byla větší sledění ekonomické podstaty s místními, tedy daněmi a zisky. O to se snažíme v rámci Barclays. Mně se tedy líbí práce na country by country eh, reporting, to eh, se, na tom se pracuje dál. Eh, mm, lepší množství dat a informací, mm, které z toho budou mít daňové orgány, finanční úřady, aby mohly rizika posuzovat, by pravděpodobně vedlo k více Eh, požadavkům na zdanění eh, příjmů a sporů mezi mm, finančními úřady a eh, podniky a možná dvojího zvanění. Co se, řeše, co se týče lepšího řešení sporů, tak to bych vítal. Myslím, že by to vedlo k závaznému rámci pro arbitráž Čím více zemí by se to účastnilo, tím lépe. Co se týče společného daňového základu, CCCTV, jednak, eh, myslím, to bylo vítané pro podniky, aby byla jedna pravidla pro všech 28 zemí. Prostě by to věci zjednodušilo, to by vyžadovalo, jak konstatuje tento výbor ve své zprávě, mnohem větší sladění jednotlivých účetních standardů. My čelíme velkému počtu tedy eh, účetních standardů v jednotlivých členských zemích, které slouží pro výpočet zdanitelných zisků. Takže sladění v této oblasti by souviselo se sladěním daňových pravidel samotných a způsobu, jak fungují eh, daňové zprávy, jak ho tedy aplikují ty, ty daňový kodex. Co se týče konsolidační fáze CCCTV, tak e, zapuštění zisků či ztrátám by podniky vítali. Musíme ale eh, si uvědomit, že to mm, pravidlo hlavní objektivity by se stále aplikovalo mimo Evropskou unii, takže stále by ty vzájemné vazby vyžadovaly mm, větší tedy úvahy. Ehm, platilo by to pro skupiny jako je Barclays a podobně. Děkuji. To patří taková ta velká témata, se který, o kterých je třeba jednat s našimi partnery v rámci OECD. A nyní pan McKinnon. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Takže k CCCTB bych eh, řekl asi tolik. Mohu potvrdit to, co tady řekl kolega. Dává to smysl. Zeptal bych se, řekl bych asi tolik. Jde o jasnost, eh, čtelnost eh, u těch zpráv a zpráva BEPS hovoří o koherentnosti, Eh, obsahu a transparentnosti. A pokud nám CCCTB dá více té koherence, tak budu rád. Neděláme až tolik hlavu eh, zavedení eh, celoevropského systému, pokud bude jasný, přehledný eh, a pokud neskončíme s eh, dvojitým eh, zdaněním či nespravedlivým zdaněním. A je na svrchovaných evropských státech, aby vymysleli něco, co můžeme všichni podepsat a říct, ano, tohle dává smysl. Ale do té doby musíme žít si systémem, který teď máme. A v té fázi se nacházíme. K otázce BEPS já nemám až tolik co dodat k tomu, co řekl pan Hubert. To bylo poměrně rozumné a my se domníváme, že především jde o určité oblasti ve finančním průmyslu, jde o e, pojištění finančních pladeb, jsme velice regulovaným odvětvím, jakákoliv omezení, jakákoliv omezení v tomto konkrétním, v této konkrétní oblasti nemají e, smysl. E, pak jde o to, aby BEPS také zohlednil specifický charakter bankovnictví. Uvnitř OECD se to tak děje, takže to vítáme. A v těch některých dalších oblastech, no tak tam bych především uvítal, abychom tlačili na ten multilaterální nástroj, který by mohl hrát velmi důležitou pozitivní roli ve smyslu toho, co očekáváme od jednotlivých administrativ, ale musí to být podpořeno efektivním eh, systémem řešení sporů. My tady máme řadu příkladů Eh, kdy vlastně v jedné eh, jurisdikci vedeme velice eh, činou, účinnou práci a chceme postupovat stejně v jiné jurisdikci, ale tam to není povoleno, protože někdy to dokonce vede i k trestním postihům a to je vlastně jako tarifní e, bariéra, takže důsledkem toho je, že nemůžeme zcela fungovat ve e, svobodném, volném e, obchodním prostředí, kde se obchoduje se službami. A já si myslím, že BEPS toto ještě zcela nepokryl a řešení sporů, to je něco, co musí postoupit ku předu. V této fázi bych to asi ukončil a přeji BEPSu hodně, hodně úspěchů, protože eh, je zakotven na třech základních principech, kterými se stotožňujeme. Předseda, ano, máte pravdu, když eh, tvrdíte, že je významné eh, uči, eh, mít tady nějaký systém pro řešení sporů. Je pravda, že federální státy, které mají firemní daně na federální i státní úrovni, eh, musí takovýto nástroj mít. Jedná se o Spojené státy, Kanadu, Švýcarsko a měli bychom se z toho poučit. Amazon je na řadě, prosím. Děkuji vám. Já bych úvodem se soustředil na otázku eh, těch koncepcí, jak, jaká oblast se nám zdá nejdůležitější v PEPs. Je to otázka toho vykazování, eh, kdyby byl čas, tak bych se tím zabýval víc. Eh, transfer pricing, tak tam vlastně ty převody a klarifikace, to jsou důležité věci. Eh, pak je to otázka eh, vlastně eh, těch zisků, profit attribution. Tady je třeba to vyjasnit pro firmy, pokud to firmám nebude jasné, zvýší se pod čet sporů. Kolegové z HBS a z Barclays už to řekli. A je tady tedy v tomto směru určitá určité riziko. Pak je to otázka eh, mechanismu pro řešení sporů, který, by musí, eh, který skutečně musí být účinný a pokud možno rychlý. Eh, a to je zcela prvořadé, takže uvnitř projektu BEPS vnímáme toto jako naše priority. Pak je tady otázka k daňovému eh, systému Spojených států versus eh, evropskému daňovému systému. Dovedete si představit, že teď nemáme čas v těch třech minutách to probrat dopodrobná, ale možná by stačilo říct eh, asi tolik. Spojené státy mají trochu vyšší základ 35%, většina evropských systémů se pohybuje na trochu nižší úrovni, mají nižší základ a je asi spravedlivé říct, že na obou stranách Atlantiku je zjednodušení něčím, co bychom opravdu uvítali a co by znamenalo, že bychom se mohli dostat dopředu. Já bych ještě dodala, že Lucembursko se tady zmiňuje vícekrát. Evropský, eh, evropské sídlo naše je v Lucembursku. My tam máme asi tisíc zaměstnanců, máme tam vedení a eh, rosteme a eh, zvyšujeme své aktivity v Lucembursku, nabíráme tam nové síly. V Bruselu máme necelých pět lidí v naší naší kanceláři, soustředujeme se na koncepce, na digitální jednotný trh. Tady jsme velice eh, v součinnosti s Evropským, eh, Evropskou komisí a Evropským parlamentem odhodláni eh, věci zjednodušovat a transparentňovat. A teď paní Facebook. Já nevím, proč mi tady říkáte Madame Facebook, to skutečně netuším. K otázkám, které se týkají BEPSu. Já myslím, že tady zazněla už celá řada věcí, my se pod to můžeme podepsat. Samozřejmě eh, fórum, eh, mezinárodní fórum, které tvoří OECD a eh, hlavní tedy příjemce, protože cílem je vytvořit určitý pravid, rámec pravidel, který by byl harmonizovaný. Pro nás je to, to Eh, fórum, které je ideální, abychom se tohoto cíle dobrali. Druhá věc, kterou bych tady chtěla podepsat, eh, podpořit a zdůraznit, je eh, to, že Eh, otázku BEPS eh, také vlastně podnítili určité snahy o takovou osvětu, o určité pedagogické eh, kroky. Já myslím, že toho, to cíle bylo do značné míry dosaženo. My teď diskutujeme společně už trochu odlišným, poučenějším způsobem o všech těchto věcech a to je dobře. A k věcem, které je třeba ještě zlepšit, pokud o činnost BEPSu, tak já tady to nemohu detailně komentovat, ale bylo mi řečeno, že pořád ještě je třeba vyřešit spoustu detailů. Otázka definic, eh, transfer pricing, stálá provozovna a tak dále. A to je třeba vyřešit detailně, protože jinak opět se ocitneme v situaci právní nejistoty. Tak jak jsme již tady slyšeli i je, potom zde mohou existovat potenciální spory, které vůbec nejsou žádoucí. A tudíž vše, co jsme slyšeli o e, řešení sporů, e, mezinárodních sporů, tak to je pro nás důležitá věc. Obecně však vítáme e, činnost ohledně této věci. Pokud jde o ten společný daňový základ, společný, tak to jsem již odpověděla teď na otázku paní Ferrera. Já bych chtěla vysvětlit otázku, co se děje v Anglii od roku 2014. Rok 2014 to byl rok, kdy jsme zvýšili eh, Eh, naší zaměstnaneckou základnu, a to významně, a eh, protože, se, protože to bylo nutné eh, kvůli zásobám a ty byly oceněny znovu, což bylo důvodem pro mm, odpočet zdaní a proto tam Facebook tedy platil ty daně v Anglii, jak platil. Dále, pokud jde o naše, čin, naši činnost v Holandsku, v Nizozemsku. Takže zde v podstatě eh, není nic, čemu se říká Dutch Sandwich. Pokud jde o Lucembursko, tam máme právní, eh, právnickou osobu, eh, ano, což nám umožnilo i, e, i tedy zajistit tu vnitropodnikovou, vnitropodnikový úvěr, půjčku, takže dovolte, abych ještě e, jedno slovo k Lucembursku. Lucembursku. Důvod, proč tomu tak bylo v Lucembursku, je z důvodu Eh, toho, že jsme chtěli, mm, aby mm, vše bylo jasné eh, z pohledu mezinárodních smluv, které eh, Lucembursko uplakuje, aplikuje. A to je důvod. My nemáme žádné daňové zvýhodnění v Lucembursku, to tedy vůbec ne. To vás musím ujistit v tomto. A ještě, co jsem zapomněla? Můžete a tedy e, že ta vaše kancelář v Nizozemsku není e, tedy žádný, žádná brána do daňového ráje, to nám můžete potvrdit, na, ujistit nás o tom, ano, takže vy to používáte proč, tedy tu vaši expozituru v Nizozemsku, jenom pro naše operace, kvůli marketingu, kvůli těm, těm e, našim velkým zákazníkům a tam dochází ke transferům přes Kajmanské ostrovy. Pokud jsem dobře pochopila vaši otázku, obrázku, takže ten Dutch, žádný Dutch sandwich tam není. A jak tedy uh, převádíte peníze na Kajmanské ostrovy? Já nevím, jak odpovědět na tuto otázku, ale uh, nejde to do Nizozemska. Uh, rádi na to odpovíme. No právě to chceme slyšet. Rád na to odpovíme. Uh, Jenom vás nechci tady nějak teď zmást nějakou nepřesnou odpovědí. A také jsem dostala otázku ohledně efektivního eh, zdanění Facebooku v našem SCC filing ve Spojených státech. Je to 40% na rok 2014 mm, a to, no, já nevím, jak to vypočítat, to je podle pravidel, eh, která upravují SEC filing, to je otázka účetního charakteru, můžu vám také vysvětlit a k tomu vám můžeme poskytnout nezbytné informace. Potom zde byla obecná eh, otázka na téma lobbyingu, lobismu. Ano, já samozřejmě také ráda na ní zodpovím. My máme lobistickou činnost v Evropě, ve Spojených státech také a je to zcela transparentní. Ve Spojených státech dokonce je třeba vše e, o lobbingu zveřejňovat. Pan předseda, děkuji. A nyní pan Greenblatt. Thank you very much. Um... Děkuji. Začnu postupům v rámci BAPS. Tady už bylo mnohé řečeno, ale chci zdůraznit, že analýza postupu BAPS a kde se nacházíme v kontextu mezinárodních daní je opravdu důležitá. Vše započalo před dvěmi lety. My chceme jasné, předvídatelné, nediskriminační předpisy v rámci daně a BAPS už pokročilo v tomto směru a nyní uvidíme, zda se to eh, taktéž podaří uvést v život, protože o to jde v té druhé části té otázky. Na čem záleží nyní? Hlavně na koordinaci v rámci celé Evropy a v oblasti uplatňování, prosazování těch eh, předpisů. Je to dokument, který čítá 1600 stran, nebude to jednoduché, ale musíme se nyní podívat přesně na to, jak eh, jej implementovat. A nyní se vrátím eh, k té otázce Bermudských eh, ostrovů. Tam se zdaňují tyto peníze v USA. USA je správným místem ke zdanění, příslušným místem a nyní jde o to, prosím, hovořte do mikrofonu, říká pan předseda. Já nechci zde být hrubý, ale pokud by byly repatriovány, tak by byly zdaněny, ale my si je na Bermudách držíme e, pro investice a k jiným účelům, ale pokud by byly repatriovány, tak by byly zdaněny, ale Bermudy ne nejsou tam, kde ta složka vznikla. Ale vaše podnikání v Irsku a v Nizozemsku, tam dochází ke tvorbě hodnot, kde to zdaňujete. V irské holdingové firmě tam eh, lze vysledovat, že platíme daně, ale princip tzv. arms length je zcela v souladu s analýzou zisku a ztrát. Eh, jste ochoten to otevřeně připustit? znat. Ano, já rád přispěji podrobnější analýzou, jak vzniká Bermudský fond. Zatím ale nejsem schopen to vysvětlit přesvědčivě, ale rozhodně jsem ochoten. Druhá záležitost se týká daňových režimy. Ono je to opravdu těžké srovnávat ten americký a ten evropský, protože se zakládají na jiných principech. My se díváme po celém světě a vždy analyzujeme, jak budeme v souladu 19 3%, 3% je daňová sazba, když to zprůměrujeme v celém světě a 80% této sazby je opravdu hrazeno. Na konci bych rád řekl, že ano, eh, účastníme se dialogu a vyjednávání s OECD a všemi ostatními orgány, které chtějí eh, slaďovat daňové režiny. E, sice vím, že někdo to nazývá lobbyingem, ale my bychom rádi rovněž přispěli k e, tvorbě jasných, nediskriminačních, přehledných pravidel a budeme se rádi účastnit další diskusi, Otázka. Uznáváte, že prostředky, které jsou na Bermudských ostrovech, nejsou zdaňovány v současné době nijak, protože nejsou repatriovány do USA, kde by musely být zdaněny 35%, takže tyto prostředky nejsou zdaněny. V současné době nikoliv, zní odpověď a nyní mimo mikrofon. Samozřejmě, ale právě o to jde, že nejsou nepatriovány. Ano, my je máme k dispozici pro další investice. Ano, děkuji, děkuji. Eh, pane předsedo, rád bych si vyžádal malé vyjasnění. Ano, děkuji. Drobné dodatečná žádost drobná o vysvětlení. Zmínil jste se, že USA má vliv a nikoli v EU. Měl jste na mysli EU co by instituci, nebo máte dojem, že se jedná o členské státy v rámci EU, které nemají žádný vliv či dopad? Uh, co máte na mysli tím slovem impact? Totiž, když hovoříme o přesouvání eh, zdanění mimo USA, že to nedopadá na EU, máte na mysli EU jako celek nebo členské státy? Mně jde o daně placené v členských státech EU když o tom hovořím, zní odpověď. Ano, Spojené státy v jejich systému mají ten princip deferrals. To znamená, já jsem to pochopil v americkém systému, zisky zrealizované mimo americké území, nejsou hned zdaňovány, jsou odloženy až do kdy? Až do 22. či 23. století. Ano, došlo ke změnách za Kennedyho podle, eh, a k tomu se vrátila Reaganova administrativa, takže tak to je teď. Ale kongres nyní eh, se tímto tématem opět zabývá. Budeme s nimi o tom jednat. Dobře, děkuji všem řečníkům a ještě abych doplnil k tomu, co řekli, tak připomínám, že budeme potřebovat text od Google, kde nám Google vysvětlí, dá konkrétní odpovědi na Eh, konkrétní eh, otázky, mm, které jsme tak dlouze zde přetřásali, tedy Double Irish a Dutch Sandwich, jak je to s těmi sandwichy, zdali je stravitelný i pro amerického daňového poplatníka či evropského daňového poplatníka. A na druhé straně, pokud jde o eh, o tedy to, co vyplácí za honoráře svým daňovým poradcům, tak by bylo dobré, aby Facebook nám potvrdil to, co jsme tady slyšeli, to znamená žádná proporcionalita eh, eh, ve srovnání s daní, kterou by jinak zaplatili, kdyby neměli toho daňového poradce. A potom paní Žoli eh, si vyjádřila přání, aby všechny podniky zde v tomto panelu, aby nám řekli, jaké jsou náklady na jejich daňové poradce tedy na hoji honoráře, tedy, eh, tedy celkové náklady na daňové poradce. Podniky, které eh, dělají ty country by country reports, tak určitě se eh, to, mm, to budou mít snadné a ostatní také bych ráda, abychom to dostali tu odpověď a to do konce týdne všechny odpovědi s tím, že tyto odpovědi lze poslat buď e-mailem, tedy přes Google, nebo Eh, balíkem, tedy přes Amazon, a nebo po sociální síti, tedy přes Facebook. Takže děkuji. A já teď eh, přeruším na minutku, aby zde, ne, mm, eh, mm, abychom mohli vyprovodit členy tohoto panelu a mohli se dostavit členové příštího panelu.